Good afternoon, colleagues, uh, for a next... Uh, e- Dobré odpoledne, vážení kolegové, vítám vás na eh, dalším zasedání výboru Ekon. Máme velice krátké sdělení předsedy. Eh, bude se konat otevřená schůze koordinátorů 1. března od 12.00 do 12.30, kdy budete mít příležitost k výměně názorů s předsedou Single Resolution Board, paní König, ohledně situace ohledně nedávného eh, rozhodnutí v, bankovního, v bankovním sektoru. Eh, tato schůze bude také přenášena po internetu, takže prosím přijďte v hojném počtu. A dnes odpoledne máme na programu tři eh, body. Malé a střední podniky, poté obchodníci s komoditami a poté daň z přidané hodnoty. K tomu prvnímu bodu bych chtěl předat slovo panu Karasovi který je zpravodajem pro přístup malých a středních podniků k financím. Pane Karasi, máte slovo na 10 minut. Váž... Dámy a pánové, není tomu poprvé, kdy zde máme tu zprávu, která se týká financování malých a středních podniků. Pan zpravodaj Barka tady je, ten měl tu zprávu eh, naposledy. A já bych tady krátce načetl eh, takové stěžení body mého návrhu zprávy. Je třeba si jasně uvědomit, že veškeré velké záměry v minulých letech cílili na jednu věc. Eh, chtěli posílit malé a střední podniky. To jsme viděli u EFSI a dalších. Malé a střední podniky jsou stále ještě tím zásadním prvkem, co se týče evropského vnitřního trhu, růstu investic a zaměstnanosti. A proto musíme do budoucna zajistit, abychom u každého jednotlivého zákona vždy mysleli na to, jaký bude mít reální dopad na ekonomiku. A vždy jsme také požadovali, aby komise nejenom v oblasti lepších právních předpisů, better regulation, ale také v rámci Small Business Act, tedy pro malé podnikání, vždy zohledňovala a dívala se na to, jaký to bude mít dopad pro malé a střední podniky. Tady požadujeme po komisi společně s ESMO a SSM, aby se velice dívali na to, jak se tedy ta legislativa bude dále rozvíjet, ta regulace, protože častěji, stále častěji vidíme, že pomocí eh, plává na dozor a různých ustanovení a také pomocí aktů přenesené pravomoci se politická rozhodnutí interpretují dále a někdy i zcela protichudným způsobem, než jak byla zamýšlené. Zároveň musíme vždy mít na uh, Eh, jak na, na očích tu rozmanitost malých a středních podniků v Evropě a uznat ji. A proto potřebujeme různé typy financování pro tento typ podniků, a to ve všech fázích jejich životního cyklu, tedy od start-upu až po fázi, kdy tedy se podnik rozvíjí skutečně ve skutečný podnik. Potřebujeme finanční instrumenty šité podnikům na míru. A proto jeden z bodů mé zprávy je to, že ten podpůrný koeficient, který jsme zavedli již v Bázlu 3, abychom prodloužili jeho platnost. Takže je třeba při všech, veškerých těch rozmanitných finančních způsobech financování musíme uznat, že klasické bankovní úrovni úvěry budou i nadále zásadním a centrálním finančním nástrojem pro malé a střední podniky. Navzdory unii kapitálových trhů nemůžeme tady přeskakovat od jedného extrému ke druhému. Potřebujeme stabilní a zdravý bankovní sektor pro trvale udržitelný růst a jedna jedno z centrálních opatření pro to, abychom podpořili malé a střední podniky v rámci uvěrování, je právě to, že prodloužíme platnost podpůrného koeficientu. Malé a střední podniky nespůsobily krizi a mnohem silněji trpí důsledky krize, tedy tím, že se snížilo uvěrování vůbec. Mnohem více tím trpí než velké podniky a proto je podpůrný koeficient spravedlivým a nutným opatřením pro to, abychom zlepšili přístup malým a středních podniků k financování a my vyzýváme komisi, aby zvážila možnost trvalého zakotvení tohoto faktoru a jeho pravidelné valorizace. Dále je důležité, aby podniky nebyly zatíženy nadměrnou byrokracií. Jeden z nejdůležitějších nástrojů financování je právě tedy better regulation, lepší právní předpisy a dále, také otázka proporcionality. Tuto otázku musíme vyjasnit, neboť ten pojem zatím nemá jasnou definici. Toto je třeba změnit. Potřebujeme alternativní možnosti financování pro malé a střední podniky vedle úvěrování. Je nezbytně nutné, abychom měli evropskou kulturu rizika v rámci kapitálového trhu. Proto je tato zpráva také důležitá, a to i v souvislosti s diskusemi okolo Unie kapitálových trhů a zpráva, kterou máme, momentálně vypracováváme o Unii kapitálových trhů, je velice důležité, má data, mám tím na mysli sekuritizaci pro malé a střední podniky, nebo decentrální bankovní sektor, menší banky, středně velké banky, mají obzvláštní význam v oblasti sekuritizace. Centrálním klíčem proto je to, aby financial interesy, tedy finanční e, zájmy, respektive aby mladí lidé a mladí podnikatele měli dostatek finančních znalostí, tedy protože pouze ten, kdo má dostatek znalostí v tomto v této oblasti, má odvahu vyzkoušet nové možnosti financování. Jak velké jsou naše možnosti? Jaké modely existují? Jaký Mladý podnikatel dnes ví, že banka je povinná pokud mu odepře kredit, že je tedy povinna detailně zdůvodnit toto zamítnění. Málo kdo, ale tyto základní znalosti musíme zprostředkovat, protože pouze tak má podnikatel možnost jak si vylepšit své chování a napříště využít takovéto znalosti. Co uděláme? Potřebujeme jednoznačné transparentní údaje, povinné údaje, což také zlepší E, možnost malých a středních podniků dostat se k úvěrům. Tím, co se dostáváme k start-upům, právě v oblasti start-upů, to bude zásadní během příštího roku. Tady jsme odkázáni na to, vyhrá tu soutěž o nejlepší nápady a hlavy, protože momentálně se zdá, že prohráváme. V roce 2014 v Ázii bylo poprvé vynaloženo více prostředků na crowdfunding než v Evropě. A tento trend mm, není dobrý a my bychom měli vlastně legislativně proti němu nějak zakročit. A v Evropě máme situaci, že rámcové podmínky ve Spojeném království jsou jiné než v kontinentální Evropě. Potřebujeme evropský rámec pro crowdfunding, pro peer-to-peer -peer lending a další nové formy financování. A stále ještě je pro start-upy a etablované malé a střední podniky obtížné vidět jako svůj domácí trh celou Evropskou unii a tím tedy plně vyčerpat potenciál vnitřního trhu a to protože v každém členském státu platí jiné předpisy, proto je třeba, abychom je sladili, sjednotili, potřebujeme stejné rámcové podmínky. A dále je nutné abychom v každém členském státu měli jedno kontaktní místo, nějaký one-stop shop, kde by malé a střední podniky dostávaly informace o veškerých zákonných předpisech a mohli učinit veškeré nutné přihlašovací kroky centrálně. Tak doufám, že se poučíme z jednotného kontaktního místa, který máme eh, u směrnice o službách, kde eh, ta implementace byla příliš roztříštěná a momentálně na vnitřním trhu se možnosti směrnice o službách využívají příliš málo. Pokud se nám e, skutečně podaří, že někdo, kdo je činný v Madridu, může rychle svůj e, obchod přesunout do Bukarešti či do Talinu, tak pak budeme mít zajištěno, že takovýto podnikatel bude mít zájem na tom zůstat v Evropě a ne e, bude se pokoušet o své podnikatelské štěstí někde jinde na světě. Znám několik příkladů, kde se software vyrábí v Evropě, ale pak odcházejí takový, takovéto podniky, protože možnosti financování v Evropě pro implementaci té myšlenky prostě nejsou. A to samozřejmě na eh, naší evropské ekonomice velmi škodí. Já jsem se pokusil v tom formátu, který je daný, je to zpráva z vlastní iniciativy, veškeré tyto body načepnout a jistě je nutné, abyste poz, pomocí pozměňovacích eh, návrhů eh, můj text podněznili, aby se tam ještě dodali další opatření. A já vás všechny zvu, abyste se aktivně zapojili do procesu vypracování konečné podoby zprávy, abychom do konce června měli k dispozici vynikající zprávu, která podpoří malé střední podniky a možnost jejich financování. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji vám, pane Karasi, za SD pan Simon. Prosím, máte slovo. Děkuji vám a chtěl bych poblahopřát zpravodaji k jeho velice podnětné a e, poučné zprávě na velice důležité téma. V té zprávě není nic, co bychom e, nemohli podpořit eh, v sociální demokracii. Myslíme si, že eh, toto je společné téma, kde všichni chceme jít stejným směrem a máme stejné ambice. Možná se neschodneme na eh, drobných detailech našeho postupu, ale to si myslím, že jinak na tomto tématu jsme povzbudivě zajedno. Chtěl bych se zmínit ještě o několika nepatrných maličkostech, kde bychom možná chtěli trošku doladit znění. Nicméně ještě jednu obecnou připomínku na úvod. Ta zpráva hovoří velice jasně o ústřední důležitosti eh, bankovního financování. Není pochyb o tom, že tomu tak vždycky bylo. Nicméně, když si přečtu tu zprávu, tak mě napadá, že mé zapojení do takovýchto do takovýchto eh, aktivit už trvá zhruba 26 let a po celou tu dobu diskutujeme přesně o tom též. Hovoříme přesně o stejných problémech, o přístupu k financím, pro firmy přesně této velikosti. A zatím se to vůbec nějak významně nezlepšilo. V žádné z velkých evropských ekonomik, zejména ne v ekonomice britské. Proto se mi zdá, že ať už děláme cokoliv, byť třeba na vysoké úrovni, myslím, e, vypadá to, že tyto úpravy nefungují. A možná bychom se všichni měli zamyslet nad tím, přestože to vzniká círsky, že možná ta zásadní důležitost bankovního financování zkrátka nebude odpověď na tento chybějící segment pro malé a střední podniky, že to zkrátka není ten základní mechanismus, kterého bychom se měli držet. Existuje samozřejmě mnoho strukturních důvodů, proč nebude dávat ekonomický smysl, aby banky vydělávaly na udílení půjček této části trhu. A proto si myslím, že možná eh, bychom měli eh, soustředovat eh, své energie a další síly na jiné způsoby, jak dodat finance na tento trh. Určité mikro způsoby, jak to udělat, existují, včetně mikropůjček. zejména v Velké Británii tomu říkáme funding for lending. Tam vlastně eh, banka půjčuje, eh, pardon, vláda půjčuje bankám jen proto, aby banky mohly půjčovat malým a středním podnikům. To některé vlády hodlají dělat, tak jako naše vláda. A možná bychom proto mohli zkoumat opatření, která by fungovaly lépe. Přestože by možná úplně nevyřešila ten problém. Mohli bychom pomoci eh, malým a středním podnikům získávat finance ve fázi jejich rozvoje. Tady zase ve Spojeném království máme špatné banky, v jiných evropských zemích je to mnohem lepší. Nicméně členské státy, které to nedělají, by měly být povzbuzovány k tomu, aby to dělali. Rozhodně je zapotřebí rozvíjet investice z veřejného sektoru a vládní půjčky malým a středním podnikům. Mysl, nemyslím si, že tato část trhu je výnosná pro banky a proto banky nepůjčují. A pokud to nedělají banky, pak je to jedna z věcí, které by měla dělat vláda. Právě tak bychom mohli rozvinout bezpečné půjčování malým a středním podnikům prostřednictvím soukromých půjček, crowdfundingu a různých dalších schémat, o kterých hovořil eh, pan zpravodaj ve své zprávě i teď ve svém projevu. Eh, nové platformy pro financování ze soukromého kapitálu, různí biznisoví anděle, fundraising a všechny tyto nestandardní nebankovní formy financování to je to, co bychom měli zkoumat. Oni nevyřeší ten problém přes noc, nicméně pokud jde o, ten, o to strategické zaměření, tak si myslím, že by mělo ležet právě tady. a vzhledem k tomu, že stále tady jde především o bankovní půjčky, tak v tomto rámci potřebujeme zejména lepší informace, lepší eh, implementaci jednotná kontaktní místa, která jsou zásadní pro to, aby to všechno fungovalo. Myslím si, že si musíme více eh, uvědomovat eh, roli parlamentů, protože pokud to neprovedou parlamenty, potom kdo? Pokud je o financování, dochází k diskriminaci ve všech podobách a financování by mělo být e, spravedlivé a na trhu spravedlivé nebude. A proto si myslím, že je na, na nás, na lidech jako jsme my, abychom s tím něco udělali. Každopádně bych chtěl pogratulovat zpravodaji za skvělou a podnětnou práci, za níž se můžeme všichni postavit a doufáme, že s ní něco zmůžeme. Děkuji za ECR. Pan Ožuk tady bohužel není, takže mě poprosil, abych přečetl jeho prohlášení. Pan Ožuk by také chtěl poděkovat panu Karasovi za jeho práci na návrhu zprávy. Domnívá se, že mnohé myšlenky v této zprávě jsou velice dobré a velice rád ji spolu podepíše. I on má několik připomínek. Za prvé, pan Ožuk by chtěl zdůraznit, že se domnívá, že paradoxně navzdory našemu úsilí o zjednodušení regulačního rámce pro malé a střední podniky e, v tvorbou nové legislativy vlastně e, stěžujeme orientaci e, malým a středním podnikům. Takže je zapotřebí vyšší flexibility a regulační svobody a někdy i vůbec žádná regulace v některých oblastech. To by bylo prospěšné malým a středním podnikům, urychlilo by to jejich rozvoj a také by to povzbudilo více startupů, což by automaticky vedlo k růstu a tvorbě pracovních míst. V tomto kontextu je zapotřebí zdůraznit, jak je pro malé a střední podniky důležité eh, moci těžit z daňových úlev a někdy i výjimek. To je zásadní zejména v jejich rané fázi vývoje a pomůže jim to eh, vytvořit si stabilní finanční postavení. Eh, těchto cílů dosílíme pouze tak, když povolíme členským státům, aby si sami upravovali ekonomické a investiční prostředí ze svých národních perspektiv. Proto se domníváme, že vyšší harmonizace právního rámce na, úro, na evropské úrovni by mohla být překážkou k dosažení těchto cílů. Což je aspekt, který bychom měli, být na paměti, měli být na paměti. Pan Ožuk podá několik pozměňovacích návrhů k několika odstavcům. E, mám přečíst několik příkladů. Je to odstavec 22 a 23, eh, které eh, se zabývají případnou budoucí harmonizací. Eh, tyto odstavce pan Ožuk nepodporuje. Potom je to odstavec o crowdfundingu, odstavec 27. Tady by pan Ožuk chtěl zdůraznit důležitost daňových úlev pro malé a střední podniky. Pak jsou tu odstavce 9 a 10 Tady by se dalo zdůraznit, že by se měly více zapojovat alternativní možnosti financování, tedy nejenom ty bankovní přestože se zmiňuje o tom, že nemůžeme zanedbávat jejich roli ve financování malých a středních podniků. Potom ještě dva. Odstavec 20. Tady souhlasí s tím, že je zapotřebí vyhodnotit stávající eh, regulační rámec, ale zároveň by zdůraz, chtěl zdůraznit, že je potřeba to provést velice prakticky a zkoumat reálný dopad v jednotlivých členských státech. A poslední návrh, pozměňovací návrh se týká odstavce 7 Tady vlastně podporujeme všechny e, odstavce, které volají po identifikaci e, překážek na finančním trhu, zejména pro malé a střední podniky. Vaše zpráva je velice e, dobrým základem pro další diskuzi, na kterou se těšíme a právě tak na další zajímavé pozměňovací návrhy kolegů. Takže to byla slova pana Ožuga a nyní se dostáváme k frakci ALDE Filip De Vaker. Eh, děkuji mnohokrát, děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat zpravodaji za návrh zprávy, která skutečně obsahuje celou řadu zajímavých odstavců a postřehů. Já jsem byl zpravodajem eh, při poslední zprávě ve výboru Ekon Eh, o financování malých středních podniků a myslím si, že když se podíváme na tuto zprávu, tak je třeba i ji hodně používat, protože my jako parlament, výbor, my jsme komisi dali celou řadu doporučení, co s tím dělat a takže na to nesmíme zapomínat, protože komise má akční plán. A teď je otázka, jaké ty části toho akčního plány se implementovaly, které fungovaly a které ještě by se měly nějak upravit, aktualizovat nebo pokračovat v nich. Takže to by byla moje první připomínka. A druhá, samozřejmě, zpráva zdůrazňuje hodně e, bankovní úvěry a víme, že to je zcela zásadní zdroj financování zastávajících ekonomických podmínek, ale po finanční krizi Eh, jsme viděli, že ty banky nechtějí tolik eh, riskovat, nechtějí mít tolik rizikových aktiv a i eh, v řadě členských států tedy především omezují úvěry malým středním podnikům. V některých členských státech vidíme, že objem úvěru zůstal na stejné úrovni, ale podmínky se zpřísnily. Takže toto vede k závěru, že ano, financování z bank bude hrát důležitou roli, a ale musíme se podívat na, i na ty regulační požadavky, které banky musí splňovat nyní když půjčí malým středním podnikům. A potom je třeba zavést i do systému větší diverzitu. Víme, když se podíváme na malé střední podniky, tak nelze všem měřit stejným metrem. Hovoříme o třeba těch, o těch rychle eh, rostoucích malých firmách nebo spíš o těch tradičních třeba malých podnicích, které mají tři až pět lidí, ale potom i jsou, sem spadají do této kategorie daleko větší podniky o desítkách, stovkách e, zaměstnanců, takže měli bychom více i se podívat a prostudovat ten ekosystém financování malých středních podniků a mm, napojení těchto podniků na finanční kapitálový trh, to je důležité, to umožní inovace e, i nové formy financování. Hmm. A e, skutečně mm, ty inovace na finančním trhu jdou velice rychle. Zhruba řečeno, ta zpráva obsahuje celou řadu dobrých podnětů a já se pokusím doplnit některé myšlenky, které jsem teď nastínil a také se pokusím i navázat na předchozí zprávu a e, zabývat se tím, co již bylo realizováno a co ne, tak abychom mohli apelovat na komisi, aby e, lépe dbala na implementaci než do posud. Děkuji, pan Debaker. A nyní Paloma López Hermecho za GUE. Děkuji, děkuji pane předsedo. Já chci poděkovat zpravodaji. Já bych chtěla se zaměřit na jeden z bodů zprávy. Tam, kde se hovoří o tom, že bankovní úvěry jsou tradičně nejdůležitějším zdrojem financování malých středních podniků. A tam se zdůrazňuje významná role bank které znají lokální, regionální poměry a jejich eh, vztahy, eh, dlouhodobé vztahy s podniky. Ale implicitně se tady také uznává, že politiky komise v podstatě jsou na úkor eh, modelu úvěrování malých středních podniků z minulosti. Jasně řečeno, problémy s financováním těchto podniků není jenom problém s modelem úvěrování, je to výsledek mimo jiné toho, že došlo ke koncentraci v bankovnictví, což eh, a eh, nestabilitu při financování ekonomiky. A zde, eh, zde třeba ve Španělsku došlo k tomu, že se rušily ty kampeličky spořitelné, což znamenalo, že se i zlikvidovaly ty možnosti uvěrování, protože taková banka, která více se orientuje na finanční spekulace, na národní obchod, no tak nezná eh, místní poměry a ne, nemá ani know-how, tak aby mohla fundovaně půjčovat. A to tež platí eh, s návrhem Unie kapitálových trhů v podstatě tam se hm, dává přednost stejným finančním skupinám, které dnes nechtějí půjčovat a které spíše se radši věnují spekulacím. A to vede, že přenáší se rizika těchto nových nástrojů na malé střední podniky. Na druhé straně přece my potřebujeme lepší finanční bankovní regulaci a takový bankovní model, který bude mít eh, velký, velkou komponentu eh, veřejnou a regionální. A takže zde v tomto neoliberálním modelu bychom neměli pokračovat, měli bychom navázet na principy řízení bank, který ale komise pořád chce likvidovat. Děkuji. Děkuji za zelené pan Filip Lambert. Děkuji, pane předsedo. Vidíme, jak Belgičané jsou schopni spolupracovat. My jsme sice obvinováni, že ne, ale můžeme. A já, je to vždycky fascinující vidět, jaká míra napětí existuje v tomto výboru, když se hovoří o těchto významných tématech. Většina z vedení výboru tady není a malé střední podniky jsou ale přece velice důležité téma. Pan Simon možná má pravdu, že již je to 20 let v podstatě kdy mm, se nic nezměnilo. Dovolte, abych řekl, že asi teď s vámi nesouhlasím jednou. S vámi nesouhlasím, když si přečtete poslední zprávu ECB o přístupu k financování, teď to doslova řeknu, EU, malé střední podniky v eurozóně mají za to, že přístup k financování je, teď cituji, nejméně závažným problémem, kterému čelí. To říká ECB. Já nejsem žádný milovník ECB, ale možná někdy znají realitu a pokud je to tak, pokud toto je realita, tak možná ty malé střední podniky mají jiné problémy, spíše pocitují jiné problémy. A třeba ve stejné zprávě se říká, že E, e, zajištění poptávky po e, výrobcích a službách a makroekonomické prostředí. To jsou ty jejich největší problémy podle malých středních podniků. A takže nám se trochu nelíbí ta myšlenka, že bychom měli uvolnit pravidla, abychom stimulovali financování malých středních podniků. Třeba jsme diskutovali o CRD 4, tak jsme si řekli, že asi situace ještě nenazrála pro ně, ale řekli jsme si, do, dobře, podívejme se na banky nejenom jako na jednu kategorii, ale tam je různých e, několik podnikatelských modelů bankovnictví a některé banky v podstatě dělají pouze jednu věc a to je, že financují reálnou ekonomiku. Malé střední podniky nic jiného nedělají a Sanders to také dobře zná, BDK, Fanbreda, CPH eh, eh, v Belgii a další banky, ty financují pouze malé střední podniky. Takže možná bychom měli i tu naši finanční regulaci eh, poupravit podle daného modelu banky, její bankovní činnosti a mm, třeba až tedy bude cd 5 a mm, uvolnit ten rizikový faktor, který se týká malých středních podniků například, ale to se nám moc nelíbí. To tež platí pro sekuritizaci. Já jsem o tom několikrát diskutoval s lidmi z bank a všichni mi říkají stejnou věc. Sekuritizace to není pro malé podniky, to ne, e, to je pro velké podniky. Takže opět to není aktuální téma pro ně. Co bychom navrhli tedy je, já nevím, stále to tam můžeme zmínit ve zprávě, ale proč pro příští kolo bankovní regulace, proč se nepokusit diferencovat eh, eh, eh, ta pravidla regulace ne podle Eh, od mm, klienta, ale podle podnikatelského modelu, business modelu. A potom i příspěvky do toho eh, fondu pro eh, zajištění úspor nebo pro ten krizový fond. Takže ano, tady jde o to, aby mm, ty banky v podstatě všichni přispívali do toho fondu, ale tam si myslím, že E, pro ty malé společnosti je to neuměrně vysoký příspěvek. Samozřejmě pro PNB Paribas třeba e, to nic není jako pro Fanbredu, ale Fanbreda je třeba malá banka, ta tam přispívá obrovskými částkami do toho fondu, by měla přispívat, takže já si myslím, že by to mělo být spravedlivější, ty příspěvky do těchto záchranných fondů. Nakonec, já vím, že Eh, ta agenda teď eh, již jaksi je na ústupu v parlamentu, to je restrukturalizace bank. Pokud banky, tedy, které tedy mm, mají pouze tedy eh, depozita, tak potom by měly půjčovat pouze tedy reálné ekonomice a nedělat nic jiného. Ale když jim zavřeme tedy ty možnosti dělat něco jiného, tak budou dělat pouze tedy, že budou investovat do reálné ekonomiky. Ale asi nejlepší, co bychom mohli udělat pro malé střední podniky, je, kdybychom oživili mm, eh, makroekonomické prostředí. Já vím, že máme EFSI, ale EFSI, to je dost jaksi malé. Tam podle mě ani to nemá žádnou strategickou, žádný strategický směr. A mm, třeba energetika. To je oblast, kde hm, malé střední podniky hrajou klíčovou Eh, roli více než tedy v jádru, například tady jde o větrnou, solární eh, energii nebo eh, energetickou účinnost, takže změna v energetice, transformace energetiky, pokud z toho uděláme jaksi základní kámen naší evropské investiční strategie, tak tím budeme stimulovat i malé střední podniky. podniky. To jsem chtěl říct. Děkuji, pane Lamberci, a za EFDD pan Zany. Ano, děkuji. Já bych chtěl navázat na to, co řekl Filip, protože skutečně eh, eh, to podle mě je nejdůležitější. Jakékoliv statistiky a sondáže mezi středními malými podniky či podnikateli, mezi těmi, kteří eh, mm, mm, mm, působí v reálné ekonomice, tak říkají, že hlavní jejich problém to není přístup k úvěrům, což se stejně zlepšuje teď v průběhu doby, ale to, že jim chybí poptávka po výrobcích a službách, které produkují tyto podniky. Takže Evropská unie, dokud nebude schopna garantovat odběr, tedy adekvátní poptávku, tak potom ty malé střední podniky eh, budou mít problémy a budou krachovat a je jasné, že pokud budeme pokračovat tímto směrem, eh, který nastartovaly naše makroekonomické politiky v EU, škrty v rozpočtech státních a eh, to, že jsme se koncentrovali na strukturální eh, strukturální reformy z pohledu ale nabídky, ne poptávky, tak potom hm, tím se asi nerozcílí obavy malých středních podniků. Bude třeba i zvážit další eh, problémy, eh, extrémní problémy pro malé střední podniky dnes, což představuje jednotná měra. Dnes malé střední podniky z těch nejslabších zemí musí eh, působit v podmínkách, které jsou jiné, horší, než malé střední podniky z těch silných ekonomik. Proč? Protože eh, ty malé střední podniky z těch periferních zemích, eh, ty v podstatě působí ve eh, směném kurzu, který je podhodnocen, by se dalo říci, takže to je velká nevýhoda pro ně. A teď pokud jde o to, co bych rád viděl ve zprávě, já bych více se zaměřoval na přístup tradičním úvěrům. Já si myslím, a já jsem právě z toho světa, kde eh, kapitálový trh, ten není uspůsoben malým středním podnikům, takže nelze si představit, že jeden model, který funguje v USA, kde hm, v podstatě ty rozměry podniků jsou jiné, jsou daleko větší, ty malé střední podniky jsou daleko větší než naše, tak nelze si představit, že by to fungovalo i v EU. Eh, tedy kapitálový trh a produkty jako bondy, jako hm, sekuritizace a podobně, to nebude fungovat pro malé střední podniky, ale jenom pro valé, velké podniky, které mají přístup k podobným nástrojům. Takže z tohoto pohledu, podle mě, tady by, bychom to dělali zbytečně takovou tu snahu. Měli bychom se zaměřit na to, že bankovní sektor, sektor do budoucna by měl být nástrojem pro hlavní přístup eh, podniků k uvěrování, tedy k těm tradičním úvěrům. Eh, tady je zásadně udělat jednu věc a to, aby v Evropské unii, abychom měli bankovní systém, který bude zcela zaměřen na potřeby reálné ekonomiky a bankovní systém, který bude plnit veřejnou funkci, bude chránit veřejný zájem, to znamená garantovat přístup k úvěrům pro malé střední podniky. Je nezbytné tedy stanovit, co mohou banky dělat a nemohou dělat. Dnes víme, že v Evropě máme mnoho bank, velké banky především, které věnují řekl bych, většinu své eh, činnosti, svých aktiv na bilanci, eh, činnosti, která se netýká reálné ekonomiky, která je odpojena od reálné ekonomiky, takže to eh, nepodporuje růst ekonomiky, nepodporuje to malé střední podniky, ale podporuje to spekulaci především a také ohrožuje celý systém Evropské unie a tedy i tady to máme ty důsledky, jsou potom ta systémová krize, jak jsme to zažili a to má potom dopad na malé střední podniky. Já myslím, že toto je zásadní a také i minulý týden to eh, jsem četl, eh, v to řekl šéf eh, v federální vlády z Minneapolis v článku, který takto popsal i tu krizi z roku 2008. Velké banky znamenají obrovské systémové riziko. A, mm, takže já si myslím, že tady bychom se měli zaměřit na toto, tedy oddělení bankovní činnosti tak eh, abychom vytvořili takové instituce, které budou pouze provádět eh, činnost postřívající v úvěrech do reálné ekonomiky. Zbytek přece nepotřebujeme tady. A teď pokud jde o ty nové nástroje, tak já si myslím, že zpráva obsahuje zajímavé údaje, peer-to-peer -peer lending eh, a potom eh, tedy eh, rušení těch zprostředkovatelských subjektů. To bychom měli podporovat a, a mm, měli bychom mít soubor pravidel, abychom usnadňovali malým podnikům přístup k podobným nástrojům, které nyní i mm, jak si získávají mm, velký prostor v, ve finančním systému, ve financování, tam, kde nejlze poskytovat tradiční úvěry. Z jiného pohledu bychom měli vytvořit podnik, podmínky pro to, abychom mohli v Evropské unii vytvořit velké fondy, venture capital fondy, které budou ale veřejné, které budou eh, fungovat, eh, financovat pardon, ty inovativní startupy které jinak by nenašly privátní investice, privátní finance tradičními kanály od bank a podobně, ale je, jsou velice perspektivní a mohou mít silnou přidanou hodnotu v Evropské unii přinášet nové technologie, nové modely podnikání, biznesu, nové výhledy a perspektivy do budoucna. Takže a samozřejmě to je něco, co asi nenese okamžité výhody, protože často na začátku to znamená obrovské výdaje, náklady, výdaje do eh, infrastruktury, do výzkumu, takže privátní eh, investoři nemají zájem. Takže veřejný sektor by měl intervenovat, tedy státy by měly intervenovat a podporovat eh, tyto inovace, které poté po určité době budou velice prospěšné pro reálnou ekonomiku. A poslední bod, to je bod, který asi není úzce eh, propojen se zprávou, ale zásadní. Dnes je to další problém malých středních podniků v EU a to je konkurenční nevýhoda, kterou mají vůči velkým podnikům, pokud je o zdanění. Mnoho velkých podniků, jak jsme to viděli, i e, výbor tax a e, i výbor Ekon se tím zabýval, eh, když jsme se zabývali eh, daněmi mm, mm, z příjmu mm, obchodních společností, tak velké podniky mají privilegované postavení. Daňové postavení je privilegované, což narušuje, narušuje trh eh, a e, tím trpí malé střední podniky, takže bychom měli zmínit i tento bod. To je zásadní proto, abychom nastolili rovné podmínky, tedy rovné pro malé střední podniky, které budou na tom stejně, pokud je o zdanění jako velké podniky. Děkuji. E, e Děkuji za ENF, tu mám napsaného pana Anemance, ale ten tady není. To znamená, že stále ještě máme zhruba čtvrt hodiny na Catch the Eye Nevím, jestli si někdo chce vzít slovo na toto velice důležité téma. Ne? V tom případě s radostí předám slovo panu Karasovi. Já danke für die... Děkuji za zásadní a podrobnou diskusi. Přičemž musím říci, že každé jednotlivé vysloupení vystoupení, v podstatě se účastnilo takové všeobecné analýzy, která vlastně překračuje rámec této zprávy a každé jednotlivé vystoupení kolegy či kolegyně v sobě obsahovalo konkrétní prvek, jak bychom mohli zprávu změnit či doplnit, vylepšit. A já bych chtěl říct pouze jednu věc, neměli bychom zapomínat na zásadní věci. V minulých letech také v souvislosti s eh, regulací bank jsme udělali něco pro malé a střední podniky. Nejsme tady na nule. Bez tohoto parlamentu, bez naší podpory, bychom neměli supporting factor, měli bychom ten podpůrný koeficient, neměli bychom posílení decentrálního bankovního sektoru, tedy těch malých bank. Bez našeho parlamentu bychom v oblasti EFSI neměli posílení promotion banks, které jsme tam pozitivně zmínili. Neměli bychom žádnou speciální účast pro malé střední podniky, neměli bychom tam žádnou investiční platformu. Rád bych tedy řekl, že potřebujeme vyhodnocení toho, co bylo vlastně, co se odehrálo na základě těch dosavadních zpráv, které máme. Ano, protože není třeba, abychom opakovali vše a něco naopak opakovat musíme. Samozřejmě také potřebujeme proskoumání, přeskoumání toho, jaké byly dopady finanční regulace na eh, předělovávání finančních prostředků pro banky. Ano, ale v této zprávě vlastně iniciativy jde o to, ne, a nechceme tady psát nějakou zprávu o bankách, o to nejde. Ani tady nechceme navrhovat nějakou strukturální reformu banek, bank, protože na to už máme zprávy. Máme dokonce zprávu, která se věnuje sekuritizaci v souvislosti s unii kapitálových trhů. My tedy musíme eh, jak se nasměrovat cestu, směr pro roli malých a středních podniků v Unii kapitálových trhů. A ono eh, nám tedy jde o to, že chceme veškeré financování malých a středních podniků přenést od, banek na kapitál, od bank na kapitální trh. To ani nechceme, to není naším záměrem. A my musíme se podívat na to, jakým způsobem můžeme podpořit eh, poskytování úvěrů a dále se musíme podívat na to, jak bychom mohli dospět k novým možnostem financování, ale Pomocřednictví této zprávy asi těžko budeme moci provádět nějakou finanční a hospodářskou politiku v Evropské unii a to pouze také, protože tady máme různé kompetence, které se liší od sebe. A proto bych tedy prosil, protože budete po- předkládat pozměňovací návrhy, abyste prohloubili a doplnili mou zprávu a, a také prosím o to, abychom se možná nejrychleji se setkali na se, eh, schůzce stínových zpravodajů a prodiskutovali si, jaké věci nám na zprávě připadají klíčové. Já jsem se tady snažil na jedné straně eh, ukázat, jaká je role financování pomocí úvěrů, že to je prostě něco, co je součástí ale samozřejmě to nemůže být stoprocentní. A pak tady máme tu otázku těch startupů, těch promotional bank, financování crowdfunding a těch doplňujících finančních možností také tam tedy ukázat. Ukázat také na to, že je důležité, abychom měli zjednodušenou regulaci, protože toto je zásadní. Protože tímto směrem to pravděpodobně bude muset jít. Není to tedy buď to či ono, ale to, jak to, tak i ono. To musí být ten příslip. A je tady samozřejmě nutná lepší regulace a financování, ano. Když se všichni shodneme na tom, že otázka financování není problém, ale je to výhradně eh, prvé, který se týká růstu a politiky hospodářské soutěže, tak není třeba, abychom tu zprávu psali, protože prostřednictvím této zprávy otázky, které se týkají politiky hospodářské soutěže a růstu, asi nezodpovíme. Prostě nebudeme moci odpovědět. A pokud jsme toho názoru, chceme něco takového řešit, tak musíme říct ale, že se mýlíme, že otázka financování není problém, že všechno funguje a že máme jiné problémy, které jsou větší. Pokud to takto vidíme, tak tu zprávu nepotřebujeme. Pokud si řekneme, že tady máme otázku, která se týká hospodářské politiky, problém s růstem a problém s přístupem k úvěrům, ano, já si to také myslím, ale myslím si, že tady máme také otázky finančně politické, nebo politiky financování a kolika sociální Demokrat to velice dobře načrtl, ukázal ty příklady, které v Spojeném klánoství fungují hůře než v jiných členských státech a my musíme zajistit, aby to fungovalo ve všech členských zemích EU a ta, to je vlastně, to by měl být cílem této zprávy v rámci eh, celého kontextu Unie kapitálových trhů. Děkuji. Děkuji, pane Karasi. Tím jsme uzavřeli tento bod pořadu jednání a přikročíme k druhému bodu, kterým jsou výjimky pro obchodníky s komoditami. Tady jsem zpravodaj já takže řeknu pár slov úvodem. E, nařízení CRR v současnosti poskytuje výjimku obchodníkům s, komodity, s komoditami z mnoha požadavků e, týkajících se vlastního financování. Tyto výjimky vypršely 31, no, vyprší 31. prosince 2017. Toto datum tam bylo původně zahrnuto, aby komise měla čas provést revizi e, opatrnostního režimu do konce roku 2015 a bude to zapotřebí, aby také navrhla legislativní režim přizpůsobený rizikovému profilu obchodníků s komoditami a investičních firm. Nicméně e, tato revize stále ještě probíhá a proto cílem tohoto návrhu je prodloužit stávající režim až do konce této revize a kdy případné změny v opatrnostním rámci budou implementovány, anebo do 31. prosince 2020, podle toho, co přijde dříve. Tím se vyhneme situaci, kdy obchodníci s komoditami budou muset dočasně splňovat všechny požadavky CRR v roce 2018, než se přesunou zase do specifického režimu během dvou nebo tří let. Takže v tomto návrhu zprávy souhlasíme s postojem komise a schvalujeme prodloužení. Ah, sorry. Okay. I just concluded my speech, but for... no, já jsem právě domluvil, ale u těch příštích eh, je to velice eh, technická věc, je to jenom prodloužení eh, eh, termínu implementace. Omlouvám se tlumočníkům. Teď k diskuzi. Mám tu za EPP pana Balce. Thank you very much, uh, President. Uh... Děkuji, pane předsedající, děkuji vám za vaše připomínky. Paní Pětikajnen souhlasí s postupem, který navrhuje komise a který podporuje zpravodaj. Nicméně chtěla by vyzvat komisi, aby urychlila eh, práci na revizi eh, investičních firm, aby našla přístup šitý na míru, eh, na kterém by se dalo dohodnout ještě da, daleko před tím, než vyprší ta dohodnutá lhuta pro výjimky. Vzhledem k tomu, že je jasné, že adaptovaný režim pro obchodníky s komoditami je naléhavě zapotřebí. Naše stínová zpravodajka paní Piety Kejnen by chtěla požádat komise, nebo chtěla by se zeptat komise, zda by nám mohla v našem výboru dát vědět, v jaké fázi je ta revize. Zda už mají nastíněné určité možnosti a zda mají už nějaký časový harmonogram toho, kdy můžeme očekávat nějaký návrh od nich. To jsou tedy připomínky z naší strany, zejména od paní Piety Kejnen, která je stínovou zpravodajkou za EPP. Děkuji. Děkuji, pane Balci. Nyní za ALDE Michal Tojrer. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, ALDE souhlasí s návrhem komise na prodloužení výjimek pro obchody, obchodníky z komodit eh, od v nařízeních, které jsou momentálně stanoveny v nařízení o kapitálových požadavcích. Jinak by tyto výjimky vypršely 31. prosince 2017 a obchodníci s komoditami by podléhali plným kapitálovým požadavkům, které jsou obsaženy v CRR a CRD od 1. ledna. To by patrně nebylo nejvhodnější zacházení a domníváme se, že by mohlo mít negativní dopad na sektory, kde jsou obchodníci s komoditami zejména aktivní, jako je energetika a zemědělství. To proto, že rizikový profil a rizikový management komodit reflektuje specifické rysy komoditních trhů. Firmy podnikající s komoditami rizikují, pardon, riskují svá finanční e, aktiva a logistické proměny, jako je například e, ptávka po fyzické kapacitě. Proto e, nejsou velice závislé na krátkodobém financování. Nicméně vyzýváme komisi, aby se důkladně zamyslela nad povahou a rizikovým profilem komoditních společností v kontextu probíhající revize e, režimu pro e, kapitálové požadavky, tak abychom získali co nejkoherentnější e, regulační rámec šitý na míru těmto firmám. Děkuji. Nyní za kůle paní Matias. Ta tady není. Takže znovu za zelené pan Lambert. Děkuji, pane předsedo. Pro politika je většinou těžké zkrátit to, co chce říct. Já nyní vlastně čelím opačnému problému, jak mluvit dlouho. Patrně nechcete, abych hovořil sedm minut, sedm minut, takže mohu pouze říci, že souhlasíme se zpravodajem, ale vzhledem k tomu, že pořád ještě mám trochu řečnického času, mohu dodat, že od soboty jsem poprvé dědečkem. Pojem tak, abych trochu odlehčil atmosféru. Já za to nemůžu, to moje dcera. Nicméně kromě toho můžu jen říct, že podporujeme zpravodaje. Skvělá zpráva, není za EFDD ani EF, ENF žádné poznámky. V tom případě k agendě. Poslanci mají 21 dní na podání námitky tedy až do 7. března a poté bude zpráva považována za přijatou, pokud minimálně 10 tedy 7 poslanců nepodá námitku. Tím jsme uzavřeli tento bod a chtěl bych se vrátit k tomu předchozímu bodu, protože jsem ještě vám zapomněl poskytnout časové údaje, takže ke zprávě o přístupu k financím malých a středních podniků. Lhuta pro pozměňovací návrhy je 5. dubna ve 12 hodin. Rozprava o pozměňovacích návrzích je plánována na 25. dubna no 25. nebo 16. dubna a 25. a 26. dubna, opravuje se předseda. A hlasovat v Ekonu se bude 13. nebo 14. června, podle toho, který den bude schválen a na plénu se to potom bude projednávat v září 2016. Tím se dostáváme k poslednímu bodu dnešního odpoledne. Pane předsedo, asi máme nějaký problém s tlumočením protože ten mikrofon má velice hlasité ruchy. Mohli by to technici opravit, prosím? A nebo já se přesunu k jinému mikrofonu. Takže k časovému harmonogramu těm malým a středním podnikům. Takže lhuta pro pozměňovací návrhy 5. dubna, rozprava o pozměňovacích návrzích 25. a 26. dubna, hlasování v Ekonu 13. 14. června a potom plenární zasedání v září. A jak už jsem říkal, tím se dostáváme k poslednímu dnešnímu bodu. Ano, teď, teď, teď jdeme na DPH, to bude dnešní poslední bod. Je, je tedy o společný systém daně z přidané hodnoty, a na úvod dostane slovo paní Ferrera. Ano, děkuji a to přednesu za pana Petra Simona, který nemohl se dostavit z důležitých důvodů a pokud je o zprávu, tak on, on se domnívá, že tato zpráva opět je velice technickým návrhem, prodloužit eh, eh, délku trvání minimální sazby 15 hm, až do 31. prosince 2017. Eh, tato směrnice je hm, přechodným systémem minimálních sazeb a stanoví, že standardní sazba DPH nemůže být nižší než 15 v žádném členském státě a minimální sazba aplikovaná ve všech členských státech mm, stanoví užitečnou pojistku pro řádné fungování vnitřní trhu bez narušení hospodářské soutěže. A vzhledem k tomu, že všechny členské státy nyní vybírají e, standardní sazbu nad 15 tak stávající režim, tedy minimální sazba 15 také zajišťuje právě manevrovací prostor pro členské státy a umožňuje jim provádět reformy DPH s cílem e, snižovat standardní sazbu a Eh, omezovat tedy, ale používání eh, této sazby a od roku 1993 to, tento režim byl prodloužen pětkrát a platil až do 31.12.2015. V roce 2016 komise zveřejní akční plán, eh, jednoduchý systém odolný vůči podvodům, který bude adaptovaný jednotnému trhu. Akční plán nastolí budoucno, budoucí směr po těch výsledcích, které vyplývají ze sdělení z roku 2015. Tam mm, tedy stanoví hlavní rysy definitivního režimu DPH pro intrakomunitární obchod a komise mm, e, navrhne reformy, jak reformovat stávající pravidla DPH, vytvořit z toho definitivní režim e, e, charakterizovaný principem místa určení. I mm, v očekávání tedy finální definice tohoto režimu, tak parlament, tedy zpravodaj souhlasí s komisí, to znamená zachovat princip minimální sazby 15% a navrhnout, že stávající režim by se měl prodloužit o dva roky, tedy až do 31.12.2017 a bychom i mohli vést komplexnější diskuze o sazbách v souvislosti se nadcházejícím akčním plánem o DPH. Děkuji, to je vše, pane předsedo. Děkuji, Eliso, za EPPO, paní Pavlova, Pavlova. Nevím, zda někdo ještě jiný, pan Langens. Please. E, Děkuji mnohokrát. V zásadě samozřejmě souhlasíme s tímto návrhem. Je to tedy pouze tedy takzvaný postup souhlasu, takže musíme se na tom jednomyslně schopnout. Ale jsou tam jisté podivné věci. Ta první věc, kterou je třeba osvětlit, je to, proč se to prodlužuje pouze o dva roky. Doposud to bylo vždy pět let. A ta druhá zvláštní věc, a Tady skutečně se objevuje otázka, čím to je mezi prvním lednem a tím vstupem do platn- v platnost to bude asi prvního čtvrtý, protože když se to nestihne, protože to musí ještě odhlasovat na plánu. Tady máme tedy vlastně eh, tři měsíce, kdy je tady legislativní mezera, tady prostě není regulace, protože ta regulace vyprší 31.12.2015, nebo již vypršela a proč komise přišla s tím návrhem tak pozdě a proč pouze na dva roky a proč to přichází tak pozdě, když se pořád říká všude, že chceme jak si bojovat proti podvodům z DPA a veškerými těmi ilegálními praktikami a najednou komise tady má prostor na to prostě nechat otevřené pouze tři měsíce. To není akceptovatelné. Myslím si, že alespoň v té zprávě to musíme zmírnit. Podle mě je to velmi zvláštní situace, že k něčemu takovému dochází. Pan Langen. Děkuji za AKR. Jsem stínovým já osobně. Takže já bych chtěla poděkovat zpravodaji, panu Simonovi. Souhlasíme se zpravodajem s tím, že komise by měla prodloužit stávající režim o dva roky Doufáme, že komise využije tuto dobu rozumně, aby se zaměřila na přípravu zdravého akčního plánu DPH, tak aby přeshraniční obchodování bylo jednodušší pro firmy. Bohužel pořád dostáváme stížnosti od podnikatelů v tom, že stávající režim je těžkopádný a podle našich informací například existují problémy vůbec, aby firmy mohly získat zpět DPH z jiných členských států, tedy ty vratky, je to i tedy problematické pro elektronické obchodování, takže bych rád, aby komise se zaměřila nejenom na boje proti podvodům, což samozřejmě je důležité, ale také, aby se zaměřila na eh, jednotný trh, to znamená otevřela nové dveře podnikům na tomto trhu tím, že zjednoduší režim DPH. Podporuji otázku pana Lange, Lange a já asi eh, nakonec se zeptám komisi, tady nám řekne, proč tyto dva roky. Já doufám, že ty dva roky využije rozumně, tak aby vytvořila nový režim. A za ALDE pan Ježek. Eh, tady musel odejít a za zelené pan profesor, který také musel odejít. A což nám dává čas na KHDI, the eye. F, FD, e, FD, nebo NF, chce se vyjádřit? Ne. Nebo ještě někdo se chce vyjádřit v KHDI, Jinak můžeme uzavřít tuto schůzi dříve. Aha, takže Mm, skončím ještě možná, než to ukončíme, tak paní Ferrera za zpravodaje. Yes, please. You can. Yeah. Well, thank you very much. I think... Děkuji. Já myslím, že tady nejsou žádné velké problémy. z týmu zpravodaje v parlamentu, ale skutečně je důležité, abychom pochopili od komise, a tady potvrzuji také, že ten pocit, který jsme slyšeli od pana Werner Lange, že musíme pochopit, proč zrovna ten návrh přišel tak pozdě. A naše implicitní interpretace těch dvou let je, že asi to byla doba potřebná pro to, aby eh, komise mohla eh, vytvořit širší reformu DPH, její strukturu, její fungování a také víme, že ve výboru Econ velice pečlivě sledujeme otázku boje proti podvodům CPH. Můj výklad tedy je tento ale samozřejmě by bylo zajímavé si vyslechnout komisi a potvrdit si, zda skutečně to vykládáme si správně. Děkuji. Ano, byl jsem informovan, že komise eh, vzala na vědomí tuto otázku a zjistíme, tedy stály ten důvod prodloužení o dva roky je to propojeno s tou širší reformou DPH nebo ne. Nebo tak pokud je o časový, časový harmonogram, takže opět je to zjednodušený postup, to znamená zjednodušený postup a členové ekonom mají 21 dní, aby mohli znést námitku, to znamená až do 25. února a poté Ehm, tato zpráva se bude považovat za přijatou, hledá, že by sedm členů ekonu poté podalo námitku. Což nás skutečně přivádí k závěru této schůze a přeji vám krásný večer. Děkuji.